Uh, Krásné dobré odpoledne. Vítejte na našem dnešním zasedání. Nejprve, co se týče pořadu našeho jednání, všichni jste dostali pořad jednání, nemáte-li žádné připomínky a žádné nevidím, takže schvalujeme pořad jednání. Jak všichni víte, toto zasedání je webstreamováno a všechny dokumenty ze zasedání jsou k dispozici na internetu. A e, schválení zápisu z naší poslední dubnové schůze, pakliže nebudete mít žádné připomínky a žádné nevidím, e, takže i tento zápis je tímto schválen a potom teď tady zaprvé máme zprávu o interinstitucionálních vyjednáváních a první se týká eh, celoevro... Eh, pardon, elektronického kódu v digitálních technologiích a jako první promluví pana, paní <laughs> Dita Charanzová. Thank you very much, Madam Chair. Dita, apologize for not being here today, but... Děkuji, já jsem obdržel text od paní Charanzové, který přečtu. Je to více než rok a půl od doby, kdy komise předložila svůj návrh k velice komplexnímu textu, který se týká čtyř různých směrnic, které by měly být nakombinovány do jednoho kodexu. A výbor EMKO se tomuto tématu věnoval, zohlednil celou řadu práce a Deta by ráda poděkovala všem stěnovým zpravodajům a členům výboru, stejně jako e, ostatním pracovníkům a sekretariátu. Bylo by škoda, kdyby tento výbor nedostal pochvalu, kterou si zaslouží. Zítra bude trialog, poslední pět, 25. kdy bylo vše předběžně Eh, dojednáno. Co se týče linky pro děti 11600, eh, tato linka by měla začít fungovat stejně jako 116.111. Dále je zde interoperabilita a televizní zařízení, transpozice eh, k osobním automobilům které budou muset mít digitální radiový přijímač. Analogový přijímač bude možný, ale digitální bude povinný. To je nejlepší, co šlo dosáhnout k radiovému spektru a přejít k spektru pro jiná použití. Dále k setboxu a televiznímu eh, zařízením zde je třeba zajistit interoperabilitu mezi jednotlivými uživateli s tím, že tato zařízení mohou být v opačném případě eh, navrácena zdarma, což povede ke snížení odpadu. Loni jsme řešili otázku balíčku pro osoby s postižením. Zde jsou dány povinnosti týkající se eh, záchranných eh, linek a specializovaného zařízení. Všechny smluvní informace musí být na žádost poskytnuty v dostupné formě. Dále je zde eh, pakt pro eh, přístupnost, kdy osoby s postižením musí být prvoplán, členy, což je obrovské vítězství tohoto výboru a DT, musím říct. Co nám ještě zbývá na zítřek? Probíhá v tuto chvíli diskuze týkající se univerzální služeb a poskytování univerzální služeb. Zde zbývají dvě otázky. Jednak minimální eh, rychlost internetu, k němuž by měli mít všichni přístup, i když žijí na venkově nebo si nemohou dovolit platit za internetový balíček. Za druhé, osoby, které nemohou platit eh, samostatně, jak, jak široký výběr by měly mít, co se týče poskytovatelů internetu. Ne všechny otázky byly zatím dořešeny a pokud jde o poskytnutí uživatelských práv, tak došlo k určitému pokroku k v systému varování. Rada však spolu s členskými státy žádá o větší flexibilitu, než jak si to představuje parlament. Tato diskuse bude tedy nadále pokračovat. A poslední věc. Eh, komunikace v rámci EU. Dita bude nadále hájit stanovisko výboru IMCO. Všem připomíná, že tento výbor upozornil na tuto důležitou otázku, jak důležitá je pro naše občany a bude eh, tuto otázku nadále prosazovat. Je to pozitivní krok dopředu, ale Dita se domnívá, že návrh by nedocáhl eh, kýženého výsledku, kdy ta doufá, že se dopracujeme k dohodě, která bude fungovat. Oba spolu zákonodárci by chtěli uzavřít toto téma za bulharského předsednictví, to znamená zítra a Deta doufá, že se to zítra podaří. Děkuji. Děkuji vám. V tuto chvíli můžeme pokračovat a přistoupíme k druhému bodu aktuální informace. Pán Vanisteroj, prosím. Já jsem jen chtěl stručně upozornit na výsledek práce DT. Mě zaujala jedna věc, kdy je třeba říci, že je škoda, že si IMCO nevysloužilo pozornost, kterou by mělo dostat. A myslím si, že k čemu došlo? Eh, výbor ITRE se dohodl na spektru a vypadalo to, jako by vyřešil vše. Já bych řekl, že bychom se měli zítra snažit, doufáme, že to bude tady poslední trialog, aby toto téma bylo jasně charakterizováno jako naše. Samozřejmě, že se jedná o celkovou dohodu. Eh, zde máme kompetence my k těm eh, voláním v rámci EU. To je řešení pro obč- občany, které se velice snadno komunikuje a myslím si, že to došlo i k minimalizaci narušení trhu už v tuto chvíli je toto vše zřejmé a myslím si, že bychom měli jako výbor, jako sekretariát více zatlačit na prosazení této dohody, což by mělo nastat zítra, doufám. EPP je rádo za dosažený pokrok. My jsme spokojeni s přístupem maximální harmonizace, kdy e, občané budou mít optimálně nastavená práva aniž by docházelo k minimalizaci práv, která již mají zaručena za národní úpravy. A já jsem holanděn, tak musím říct, že, že, že jsem rád za dosažení eh, reverse 1.2, ale dál bych se snažil o přenos eh, či, služeb nezávislých na číslech. Myslím si, že je to určitý les k výsledku a úspěchu, ale měli bychom se dívat na obě strany trhu. ITRE řeší více investiční klima, dlouhodobý horizont, kdy si tento sektor vedl mnohem hůř, než jak to bylo třeba ve Spojených státech. Musíme zaručit investorům stabilní prostředí. Pokud se však toto vše podaří a podaří se vyřešit eh, volání v rámci EU, tak to bude obrovský moment, obrovská hybná páka a my bychom měli toto vyřešit a poukázat na to, co se podařilo dosáhnout to FEMKO. Děkuji. Děkuji, já jsem si jistá tím, že DITA se postará o to, aby daného cíle bylo dosaženo. To znamená, že v tuto chvíli můžeme přejít k další aktuálně podávané informaci a to je jednotná digitální brána. Malie Micí je zpravodajkou. Bohužel paní zpravodajka zde není, takže požádala mě, abych uvedla několik slov. A třetí trialog dosáhl dohody v klíčových otázkách, zvláště politických otázkách, jako, je, jako jsou jazyky 11, 5, 12, příloha 1 a 2. Zůstaly nedořešeny ještě určité drobnosti, které bude potřeba doladit. Na určitých otázkách bude třeba se dohodnout na technické úrovni, ale můžeme s jistotou prohlásit, že celková dohoda byla dosažena a že se podařilo toto téma uzavřít a podaří se ho jej uzavřít za bulharského předsednictví. Budeme hlasovat na zasedání výboru v červencu. Tolik tedy k jednotné digitální bráně, tolik tedy k aktuálně podávané informaci a v tuto chvíli přecházíme k pozměňovacím návrhům k celoevropskému osobnímu penzijnímu produktu. Colin Langen, eh, zpravodaj, prosím, máte slovo. Já se, já to... No, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, Poté, eh, co jsem vám naposledy eh, představila můj návrh, dovolte, abych eh, udělala několik připomínek pozměňovacím návrhům. K mé zprávě bylo předloženo dalších 499 pozměňovacích návrhů k těm mým. Já sama jsem tam ještě vsunula nějaké, abych doplnila určitá asky, celkem tady teď máme 642 pozměňovacích návrhů. Mám velkou radost, že větší část pozměňovacích návrhů se zaobírá oblastmi, které jsou významné pro náš výbor. A tyto oblasti taky pokryju svými kompromisními návrhy a doufám, že mm, najdeme široký souhlas. Mým cílem je, abychom měli skutečně silné stanovisko výboru IMCO a abychom to mohli vlastně vnést do celého toho návrhu. A teď dovolte, abych upozornila na dvě z těchto oblastí trošku podrobněji. První důležitá oblast je otázka rozdělení příslušnosti mezi EIOPou a národními příslušnými úřady při certifikování. A já se domnívám, že EIOPA hraje důležitou centrální roli eh, při eh, příslušné certifikaci PPP. Eh, jedná se tady také o výměnu těchto certifikátů, protože role příslušných úřadů by měla především dohlížet na tyto aktivity. A e, vlastně od roku 1995 už existují předpisy v tomto systému od roku 1985. Nechceme žádný druhý režim vytvářet, eh, režim dohledu, protože to by prostě znamenalo vytvořit určitou právní nejistotu a nakonec by se také zvýšily náklady, které by konec konců musel nést spotřebitel. Mm, eh, nařízení o celoevropském osobního penzijního fondu eh, neznamená, že existuje jenom jeden produkt, protože budou, roz, bude rozvíjena celá řada takovýchto produktů a bude významné přeskoumat, zda e, smluvní úpravy pro takovéto PEPP e produkty budou v souladu s příslušným nařízením. A proto jsem zcela vědomě zvolila slovo certifikace, protože to také spadá přeskoumání toho, zda se splňují podmínky nařízení. A když to EIOPA potvrdí, tak příslušný produkt dostane evropskou nálepku, evropské označení a spotřebitelé budou se moci spolehnout na to, že ten produkt také dodrží to, co slibuje. Příslušné úřady tady hrají významnou roli protože jim náleží dozor nad nabiziteli produktů a k tomu musí docházet ve vzájemné spolupráci a vzájemné výměně informací, což má všechno veliký význam pro ochranu spotřebitele důležité aspekty jsou pro mě také aspekt, co se stane se smlouvou o produktu spořitele, eh, bude-li muset dojít ke zpětně vzetí. Já jsem slyšela, že EOPA společně s příslušnými úřady žádá přenos, ne, musí koordinovat přenos příslušného na zhromažděného majetku, aby se zabezpečilo, že prostě nezůstane na holičkách spořitel a buď se bude moci rozhodnout pro to, aby pokračoval ve svém produktu u jiného nabizitele, anebo aby vypověděl smlouvu. Druhou důležitou oblastí se týká standardní eh, alternativ těchto produktů. Pro mě je důležité, aby při těch 3D standardní alternativě eh, spořitel dostal minimálně to, co zaplatil zase zpátky, včetně nákladů, poplatků a inflačního započtení a inflačního indexu. A já podporuji ten přístup, aby k tomu došlo formou vyplácení důchodu s možností jednorázového vyplácení placení ve výši 30 naspořeného kapitálu. Zda tak k této výplatě dojde na začátku té vyplácecí fáze anebo během celé fáze, to musíme ještě nadále diskutovat a minulý týden jsem předložila své návrhy v rámci šesti kompromisních návrhů. Poslala jsem to stínovým zpravodajům, s nimiž se sejdeme zítra, kde budeme ještě detailně hovořit o mých návrhích a o možných kompromisech. Za dva týdny budeme potom eh, ho před, představíme tyto kompromisy, abychom potom 19. června mohli na IMKU hlasovat. A dovolte, abych na závěr velice, velice srdečně poděkovala stínovým zpravodajům, jejich asistentům, samozřejmě také sekretariátu. Děkuji mnohokrát za konstruktivní spolupráci ve velice přátelské atmosféře a doufám, že to celé dovedeme do úspěšného konce. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát a za SAD je tady paní Jakoncaj jako stínová zpravodajka. Uh, Děkuji. Děkuji zpravodaji, který odvedl vynikající práci. My jsme předložili 87 pozměňovacích návrhů a já sdílím názor, že PEP je penzijní produkt, sdílím názor zpravodaje, je to produkt, který spadá pod třetí pilíř, to znamená, že nenahradí penzijní systémy, veřejné a zaměstnavatelské. Já se stotožňuji s pozměňovacími návrhy zpravodaje a stanoviskem zpravodaje k těmto pozměňovacím návrhům, ale jsou zde otázky, které budeme ještě projednávat příští týden a ty jsou pro nás velice důležité. PEP je produkt EU. A pravomoc schvalovat PEP by měla patřit agentuře pas. Pochopitelně ta musí úzce spolupracovat s národními příslušnými orgány. Další důležité téma pro nás jsou ty předem nastavené automatické varianty. Měla by být podle našeho názoru jenom jedna. EOPA by měla stanovit regulační standardy, které by sloužily jako podklad pro nás je důležité, aby tato automatická varianta zaručovala ochranu kapitálu. To znamená, že by každý dostal zpátky alespoň investované prostředky po tedy zohlednění inflace a započtení nákladů. Musíme si klást za cíl, aby střadatelé nepřišli o své prostředky. Alternativní varianta je ta, že a já nevidím žádný důvod, proč bychom měli alternativní varianty omezovat. Ochrana spotřebitele si vyžaduje, abychom požadovali náležité zdůvodnění použití jiných variant než těchto garantovaných variant. Dále je zde otázka nákladů žádná celá 75% s tím, že tyto produkty by všechny měly být eh, nákladově efektivní. A dále je zde možnost reinvestice zdarma, jakkoliv často si budou střadatelé přát, s tím, že by zde měly být dány různé investiční varianty. My souhlasíme, že Každých pět let by měl, měl, měli mít střadatelé možnost pozměnit tento produkt častěji, by to bylo spoplatněno a t- zde je dána hranice žádná celá 25%. Pochopitelně o tomto budeme hovořit ještě později. Abychom posílili osvětu, transparentnost a ochranu spotřebitele, tak jsem předložila určité pozměňovací návrhy k přístupnosti dokumentů, a poskytování informací. Rovněž jsem zavedla možnost podání kolektivní žaloby. Zpravodaj navrhuje určité úpravy před schválením. My ovšem stojíme o to, aby v samém finále existovala pouze jedna automatická varianta. Já jsem to trochu poupravila. Domnívám se, že tento nástroj by měl pomáhat spotřebiteli a to tam, kde PEPS je vhodným nástrojem, což je potřeba vyhodnotit. A pak bychom měli mít jasno v tom, jaké jsou rozdíly mezi automatickou základní variantou a variantami alternativními. Pak je zde otázka etického prostředí a zprávy věci veřejných ze strany státu, což je opět oblast, která zasahuje do fungování tohoto produktu. Pak je zde otázka eh, výběru daňového režimu. Zde by měl působit režim data trvalého pobytu a já Doufám, že zpravodaj bude nadále jednat o rozdílech, které zde figurují. Děkuji a prosím za EKR Ligrte Pizzi. Eh, ona bohužel nemohla mezi nás dorazit, ale požádala mě, abych přečetla pár slov. Ulrika chce říci, že naše obavy týkající se tohoto programu zatím nebyly zcela dořešeny. Za prvé, eh, PEP by měl pomoci velkým pojišťovnám, který, které se budou moci za pět let otevřít um, pobočku v každém členském státě. Malé pojišťovny však přijdou o práci. Měli bychom tedy eh, sem dát určitou hranici osmi poboček, což by pomohlo menším pojišťovnám. Pak je zde otázka, uh, kdo bude těžit z programu tohoto typu v dobách nulového nebo negativního úroku. V německém prostředí by to bylo komplikované. Pak je zde otázka konvergence a umožnění malým podnikům um, řešit otázku likvidity prostředků, což by pro menší podniky bylo složité. Zatím nevíme, kdo se postará o e, ztráty, nevíme, co v případě úpadku poskytovatele produktu PEP. Ulrike tedy říká, že je třeba se podívat na věkovou hranici 65 a výplatu tu paušální částky. Pak jsou zde další varianty, které by mohly být zatíženy sociálními náklady. Ovšem je známo, že většina lidí si špatně spočítá dobu dožití. Dále navrhuji, aby nebylo možné umožnit změnu pojišťovny před eh, zahájením první fáze, což by opět působilo problémy s likviditou prostředku. Není to vůbec ideální varianta. A dále si myslím, že by produkt tak měl být založen na osobě střadatele, jinak by bylo velice těžké určit rozhodné právo v případě problému. To by vedlo k eh, odrazení lidí od eh, takové, takovéto varianty, protože by se ty osoby v případě třeba rozvodu přesouvaly z jednoho eh, státu do druhého. Pak je třeba se ujasnit ekonomické a sociální podmínky, rizikové modely a v rámci kompromisu 5a e je dokonce výzva na eh, vypočítání externalit a externích nákladů. Pak eh, je zde řečeno, že ne všechno je negativní, je důležité si uvědomit, že daňové otázky jsou vždycky národní záležitosti a to já eh, podporuji. Tolik tady Ulrike, pak je zde za Alde pan Selimovič, prosím. Děkuji, já nejprve poděkuji eh, zpravodaji, za, děkuji za vynikající práci. Myslím si, že tyto penzijní produkty jsou typickou oblasti, kde tady máme velké bariéry na jednotném trhu a my si právě myslíme, že tento návrh by umožnil lepší fungování jednotného trhu v tomto návrhu. Zatím to se uvíjí, eh, odvíjí velice slibným směrem. Už jsme měli zasedání stínových zpravodů, jak už tady zaznělo, bylo to skutečně ve výborném duchu spolupráce ze všech politických skupin. My sdílíme celou řadu obav, o které který hovořila paní zpravodajka, a proto jsme vznesli to případ v našich pozměňovacích návrzích, eh, týkající se zejména role EIPA pro udělování certifikace poskytovatelům. Eh, klíčovým dokument a také eh, být poradním orgánem. Eh, potom se tady zaobíráme také přechodným obdobím, kdyby měly být splněny ty požadavky, aby se otevřely tyto možnosti ve všech členských státech. My si myslíme, že toto bude mít eh, poměrně obtížné. Ještě je třeba eh, udělat určitou práci článek 15, 58 a 29, tedy z naší strany, ale jsem přesvědčen, že budeme schopni dosáhnout kompromisu i na těch ještě nevyřízených bodech. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce a kolegům z dalších politických skupin. Děkuji mnohokrát a za zelené tady máme pana Šoltese. Děkuji. Já bych také rád poděkoval paní zpravodajce Colin Langen za přípravu těchto pozměňovacích návrhů a za skupinu zelených bych rád ehm, poznamenal několik záležitostí. Nejprve tedy ale chceme poděkovat, za, eh, poděkovat paní zpravodajce. My jsme eh, poz, eh, podali pozměňovací návrhy týkající se sociálních a také řídicích faktorů, zejména definice 281 e, a také jsme se zaubírali schvalováním poskytovatelů a možného vylučování, hm, které e, eventuálně nabízejí kontroverzní produkty. Podle mého názoru by to mělo být jednou z podmínek, kterou je třeba respektovat v tom u těchto žadatelů. A je třeba, aby dodávali také veškeré informace a tyto informace by měly poskyt, být poskytnuty také provozovatelům i příjemcům. Dalším důležitým bodem pro nás eh, bude co možná nejvíce usnadnit takzvané přepínání bezplatné poskytovatelů eh, po pěti letech za rozumné poplatky. Tento switching, toto přepínání by mělo být bezplatné za určitých podmínek omezené přenositelnosti. K přenositelnosti jsme také podali pozměňovací návrh, abychom tady e, zvýraznili, že je možné umožnit přenositelnost e, tohoto programu také na další spotřebitele a v neposlední řadě se domnívám, že je třeba poskytnout e, uživatelem dostatečné informace, což je naprosto klíčové, aby také spořitelé naprosto chápali, co podepisují pakliže se k tomu rozhodnou. A to je důvod, proč v pozměňovacím návrhu 4, 3, 2, 3 jsme eh, navrhl článek 23a, abych tam doplnil nezbytnost té klíčové informace, která by měla být v příslušném dokumentu obsažena a příslušnou formu 4 na 7, které zavádějí nový článek. Eh, tyto by měly také zabezpečit ochranu spotřebitele a přeskoumání spolehlivosti poskytovatelů EPPA, aby nedávali zavádějící informace. Já skutečně doufám, že některé z našich pozměňovacích návrhů byly vzány, eh, vzaty v úvahu a že se odrazí ve vypracovaných kompromisních návrzích a děkuji za spolupráci. Děkuji mnohokrát a samozřejmě Denis de Jong. Thank you very much. Uh, uh... Hartelijk dank. Eh, ik zal het in het Nederlands doen dit keer. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Eh, já si myslím, že z mé strany to bude relativně krátké, když se jedná o komplikovanou záležitost. Na první schůzi stínový už jsem získal takový obrázek toho, co si přeje paní zpravodajka Colin Langen. Myslím si, že se velice soustředila právě na certifikaci PEPu. Je tam celá řada pozměňovacích návrhů, ale pro nás to není zásadní. Já se domnívám, že my bychom mohli mít nějakou formu evropské kontroly, která by byla právě nutná pro tu certifikaci. Naše problémy ovšem zacházejí ještě dále. V čem je vidíme? Eh, víte, penzijní pojištění, penze, to není to samé jako pojištění automobilu, alespoň pro nás. Nemáte tady zákonnou povinnost eh, mít eh, pojištění auta na určitý typ eh, škod, ale u důchodu je to poněkud jiná situace. Dám vám příklad. Například OSVČ. Pro ty to je základní problém, pokud jsou aktivní, tak se mě snaží odvádět do systému co nejméně peněz. My co máš možná nejnižší sazbu. Tak, aby pro ně tedy ta služba byla zajímavá. Ale pak, když jdou do důchodu, eh, respektive oni příliš na tu dobu důchodu nemyslí. Pokud je například někdo osvč, v oblasti zdraví, tak eh, může dojít k situaci, že pokud ty nabídky důchodů si budou podobné, pokud budou harmonizovány, tak by asi zajímavé být mohly, ale tak tomu není. Tady máme konkurenci v odvětví těch peněz, které se platí na to pojištění, těch výši, těch příspěvků, A pak je zde problém osob, které mají eh, obtížná eh, povolání či kratší eh, očekávanou délku života. I to je velice jiná situace. A jak to tedy udělat potom s tím důchodem, který má být garantován? A pak tady máme zároveň i ty odvody, které mají být garantovány. Ty platby. To celá se tady vůbec neřeší, pouze hovoříme o informacích, ale náš dojem, vyvolává to dojem, že to je jeden jediný produkt, ale tak tomu není, neboť eh, členské státy si mohou vyvinout různé nabídky, alespoň podle toho, jak to chápu. Já bych byl raději, kdybychom se soustředili na nizozemský systém pro OSVČ a to je systém kolektivního důchodu. Vy si ho nevyjednáváte sami a měli jste zahrnout do systému, který byl pro vás tedy nakoncipován. A moje skupina samozřejmě hájí práva spotřebitele. To je důležité, že, že v návrhu právního textu jsou je ta povinnost poskytovat informace, že tam jsou ty záruky, to ano. Ovšem, my bychom si přáli, aby PEP mělo jistě důležitou roli, ale náš problém počívá v tom, že bychom byli raději, kdyby ty důchody se spíš vyjednávali kolektivním způsobem. Bychom tady neměli systém osobních penzijních produktů, osobních důchodů. Já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů. Doufám, že budou zahrnuty do kompromisu a já chci, aby se tady odlišoval nezávislý důchodový systém, tedy osobní a kolektivní důchodový systém. Proč? Protože penzijní fondy nemohou těm se prostě nemůže líbit tato idea celoevropského osobního penzijního produktu, protože tady se jaksi tady, tady se směšují různé úkoly. Ano, je zde snaha pomáhat občanovi, ovšem. Mám pocit, že ten systém není správně nastaven. Pro mě je to zásadní věc. Možná se vyhýbáme této diskuzi, ale aspoň u nás na skupině to vidíme tak, že jsme předložili na své pozměňovací návrhy a budeme i nadále s vámi spolupracovat v diskusích, ale tolik alespoň tedy z naší strany. Děkuji. Děkuji, Denisy. Děkuji. Paní Kolen chcete uvést ještě něco? Já paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já jsem s velkým zájmem naslouchala Eh, těm různým návrhům. Mnohé z nich byly již předloženy ve formě pozměňovacích návrhů, ale i nadále eh, věřím, že pokud se nám podaří zítra probrat, prodiskutovat ty jednotlivé body, že se nám podaří dospět eh, ve velké míře k řešení. Pane De Jongu, já vím z minulé schůze, jak vy o tom smýšlíte. Tady prostě to je rozdíl toho zásadního smýšlení, kde máte jiný názor na Eh, privátní penzijní pojištění a to je legitimní. Každý má svůj vlastní návrh, eh, názor, ale nemyslím si, že bychom v případě PEPu takto měli postupovat, ale tak tomu prostě je. V některých věcech se neschodneme. S tím se musíme vypořádat, ale jinak doufám, že se nám podaří co možná nejvíce věcí zahrnout do kompromisu. Já se budu snažit velmi ochotně spolupracovat s kolegy a s kolegyněmi. Děkuji. Děkuji, vidím, že Eh, kompromisní návrhy budou projednány na dalším zasedání, to znamená 18. června. Další je projednání návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady k zdravotnickým technologiím a jejich posouzením. Pan Busoj je naším zpravodajem a já mu tímto dávám slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já vítám tento návrh, který předložila komise a který by měl přinést eh, užší spolupráce. Hlavním cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a zajistit lepší fungování vnitřního trhu. Pokud jde o fungování vnitřního trhu, tak eh, návrh se stahuje eh, k společné akce EU NETHA jak zavést zdravotnické technologie v několika členských státech. V tuto chvíli dostávají všichni různá data, různé podklady, což znamená, že podnikatelské prostředí je málo předvídatelné, což vede k negativním dopadům na inovace. Rovněž se tento návrh vztahuje na malé a střední podniky, snížení administrativní zátěže, náklady na eh, dodržení předpisů Dále je zde problém s, eh, s duplicitou práce. Tento návrh má potenciál eh, zajistit zásadní úspory u jak vývojářů technologie tak i u hodnotitelů. V tuto chvíli dochází k dobrovolné spolupráce, která je v krátkodobém horizontu financována, ale musí být eh, zajištěna určitá stabilita. Další problém, který řeší tento návrh, je eh, určit, určit, určité prodlení s eh, přesunem technologie v rámci členských států. Já se soustředím na hlavní témata, která podle mého názoru jsou důležitá pro komisi i pro nás. Nejprve koordinace v rámci skupiny, to znamená koordinace legitimních nezávislých rozhodnutí v rámci skupin. Každý členský stát by měl mít vlastní eh, expertní a odborné zázemí to znamená k zdravotnickým přípravkům, k diagnostickým přípravkům, in vitro přípravkům. Pak je zde společná akce EU, ne, ta, kdy všechny subjekty musí dostávat všechny příslušné informace, dále za druhé méně průtahů, kdy zprávy a výkazy by byly provedeny vždy v okamžiku vydání rozhodnutí, kdyby příslušný subjekt dostal schválení ke vstupu na trh. E, za třetí, mlčenlivost e, zdravotnické technologie a vyhodnocení by měly podléhat transparentnímu procesu, kdy by údaje měly být chráněny na všech úrovních. Dále e, navrhuji nový článek, kdy by vývojáři technologií měli mít možnost se vyjádřit v případě eh, negativního posouzení. Taková ta varianta by měla být zvážena jako možnost odvolání, což už někdy podle pozněcího návrhu číslo 18 platí v případě společné akce EUNETH. Eh, vývojáři by se rovněž také mohli vyžádat další aktuální informace, hodnocení by mohlo proběhnout a následně, i když v původním eh, k klinickém posouzení nebyla určitá kritéria zvažována, mohou být zvažována v rámci návazné kontroly. A článek 33.1 se v tuto chvíli eh, čtou velice vágně, tam velice vágní formulace a je třeba, aby všechny zúčastněné subjekty měly v těchto informacích jasno. Proč je důležité pro hodnotitele získat možnost pořídit se další podklady tam, kde je podání neúplné? Taková takováto situace by měly, se měly omezovat pouze na dle eh, pozměňovacího návrhu 31 na situace, kdy informace nebyly úplné. A Prováděcí předpis by měl být delegovaným předpisem, to je další e, kompromis. Je potřeba, aby celá e, metodika vyhodnocování byla dostatečně konzistentní, aby zde byla zapracována dostatečná míra flexibility a aby určité typy léčby, které v tuto chvíli procházejí Um, inovativními testy, aby měli dostatečně zajištěnou flexibilní uh, cestu dál. Já zde uvádím určité příklady, ta by, zde by mohla být um, Mm, přicházet v úvahu léčba vzácných onemocnění, kde třeba klinické testy by nepřicházely v úvahu. To jsou návrhy, které předkládáme. Já jsem pochopitelně budu rád, pokud se stínoví zpravodajové a další kolegové za MK vyjádří, přijdou s dalšími návrhy. Já samozřejmě dostatečně dobře zvážím všechny návrhy, které by mohly na toto, na toto téma zaznít. Děkuji. Za stínové zpravodaje za SAD, prosím. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen und Děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, děkuji zpravodaji za předloženou zprávu. Právě teď jsem ve vašem projevu slyšela mnoho o podnicích, mnoho o mnohé o tom, že je třeba vodníky mě nejlepší přístup právě v medicínsko-technické oblasti, ale málo jsem slyšela o tom, že by mělo jít na prvním místě o pacienty a jejich blaho a také o oblast zdravotnictví, tedy o lékaře a zdravotnický personál, který, který v této oblasti pracuje. Proto mě dovolte, abych tomu něco zásadního podotkla. Možná zvolím poněkud jiný přístup než vy. Jistě já Vítám návrh komise, aby se zlepšila spolupráce v oblasti hodnocení zdravotnických technologií, aby byla harmonizována na evropské úrovni a tím také zjednodušena. Neboť si myslím, že současný HTA proces brání evropskému jednotnému trhu a vytváří příliš mnoho zdvojené práce. A není možné, aby HTA, jeden HTA v jedné zemi musí být e, jaksi produkován několikrát, pouze protože existuje několik HTA míst. To stojí peníze, čas, zdroje a je to vynaloženo naprosto zbytečně. Takovéto prostředky by se mohly dát cíleně do klinického výzkumu a více by se, bychom se takto mohli zaměřit na pacienta a tím také eh, zlepšit eh, blaho našich občanů. Blaho všech eh, pacientů, pacientek lepší péče prostřednictvím inovativních technologií by měla ležet na srdci právě nám zde na výboru IMCO a proto požaduji, aby Organizace občanských společností, zástupci různých profesních skupin ve zdravotnictví, ty, které jsem právě jmenovala, svazy pacientů a také sociální partneři byli silněji zapojeni do celého procesu HTA a požadují, aby byly zohledněny jejich názory a výsledky, ke kterým oni dospějí. Celý proces HTA by měl navíc v rámci společného rozpočtu, v rámci našeho VFR, mít k dispozici dostatečné finance. A tady je třeba si položit otázku, zda ta suma, kterou jsme dali k dispozici, vůbec je na úrovni těch požadavků, které máme e, národní oblast, by, tam by neměly vznikat žádné dodatečné náklady. Měli bychom se za všech okolností vyhnout tomu, aby lobbysté prostřednictvím financování mohli ovlivnit proces HTA. A co to znamená? Jak to vypadá, když mají lobbysté eh, vliv na ochranu spotřebitele v naší oblasti? To víme velice dobře, neboť eh, je to naším každodenním chlebem. Celý ten proces by měl být transparentnější a srozumitelnější. Veškeré relevantní údaje musí být eh, veřejně přístupné proto podporuji také požadavek potom, aby existovala IT platforma, na které budou zveřejněny veškeré zprávy, veškeré nutné informace, například výsledek studií. To na jednu stranu vytvoří důvěru v systém a na druhou stranu je to samozřejmě také možnost určité kontroly prostřednictvím nezávislých třetích stran. A třetí věc, proces rozhodování. To je tak, tak, takzvaná koordinační skupina. Domnívám se, že všechna rozhodnutí by měla být přijímá dvoutřetinovou většinou a ne jednoduchou většinou. To by zajistilo široký konsensus v členských státech. Na závěr eh, bych ráda ještě podotkla, ano, stojíme před zásadní změnou právě v oblasti zdravotnické péče a je na nás, abychom tuto šanci využili ku prospěchu pacientů a zároveň také proto, abychom vytvořili dobrý evropský zdravotnický systém, respektive ho připravili. Děkuji vám. Já vám děkuji a za EKR, e, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat panu zpravodajovi za jeho dosud vykonanou práci, za předložení návrhu. E, toto je velice kontroverzní vyjednávání mezi parlamentem a radou a eh, Bundest, jak ukazuje stanovisko Bundestáku, eh, tak to ukazuje, že to vzbuzuje také obavy v jednotlivých členských státech. Ale cílem tohoto nařízení je zamezit duplikacím testů, aby se prostě neopakovaly věci pro zdravotnické potřeby a pomůcky. A to je dobrou věcí, protože si myslíme, že zharmonizování by posílilo také hospodářskou soutěž a mělo by dobrý dopad na všechny, zejména na menší členské státy, které nemají nemají takové kapacity na provádění vlastních klinických eh, zkoušení důležité je, že tady je samozřejmě ta výzva pro ty organizace, které by kontrolovaly eh, tyto, zdravotní, eh, tyto zdravotnické technologie a zejména bychom se my zaměřili na povinnost článku 8, aby nedocházalo, aby prostě se postupovalo podle toho, podle těch zdravotnických technologií, které budou existovat na schváleném seznamu. Systém už pracuje v některých členských státech a v některých by mohl být zaveden a mohl by být nápomocný. Měli bychom se soustředit hlavně na to, kde můžeme pomoci těm členským státům, kde to ještě nefunguje. A také se musíme soustředit na právní základ. Já jsem, ne, nejsem přesvědčen o tom, že článek 114, no, který se týká jednotného trhu, by měl být právním základem. A mm, i kdyby se ospravedlnil článek 114, mělo by to být přesto na základě dobrovolnosti, zatímco rada žádá o 138 jako právní základ. Toto tedy jenom k našim několika obavám, ale jinak ehm, se těšíme na další spolupráci a doufáme, že dosáhneme vyvážené zprávy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, nevidím tady nikoho, eh, kdo by zastupoval další politické skupiny. To znamená, že dovolte, abych teď dala slovo Evropské komise paní Ambelas, nevím, kde sedí, tamhle, takže dám jí slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jednak za slovo a jednak chci poděkovat panu kolegovi Bušovi za zprávu. O níž víme, že do veliké míry podporuje zájem komise. Pro Evropskou komisi je to velice důležitý návrh a je důležité si připomenout, že nezačínáme od začátku. Máme za sebou více než 20 let spolupráce na projektových eh, formátech nastala chvíle ještě podpořit tuto spolupráci v rámci Evropské unie a mám to, že tento návrh opravdu přinese pacientům uh, podnikatelským subjektům i státům přeřenou hodnotu. Já bych se chtěla soustředit na hlavní klíčové prvky, na něž poslance upozorňovali v debatě. Jednak bych chtěla ujistit výbor pokud jde o účast v koordinační skupině, že naším cílem je, aby členské státy měly možnost se účastnit koordinační skupiny a jednotlivých podskupin, aby měly možnost jednat v rámci různých uskupení a různých expertních zázemí o různých léčivých přípravcích, o léčivých zařízeních i o složeních. Ještě k harmonogramu. My se rovněž domníváme, že harmonogram je zcela zásadní, pokud jde o společné klinické testy. Pro nás je to velice důležitý prvek, na který jsme upozorňovali v, v různých konzultacích. Naším cílem je, aby společné klinické testy byly k dispozici v okamžiku uvádění na trh a schválení uvádění na trh. Zdá se, že v rámci společné akce Aneta nám tyto testy zabraly zhruba 100 dní. Jsme tedy velice optimističní, pokud jde o daný cíl. Co se týče zdravotnických zařízení, zde je třeba upozornit na to, že situace je maličko jiná. Musíme se k této oblasti stavět flexibilně, jelikož způsoby uvádění na trh se trochu liší. Co se týče mlčenlivosti, tak zde bych ráda řekla, že my se stotožňujeme do značné míry s tím, co zaznělo eh, z úst pana Bušoje. Zde je třeba dosáhnout opravdu vyváženosti a transparentnosti. A pokud jde o, o vývojáře, tak zde je třeba zdůraznit, že naše myšlenka byla taková, aby probíhala konzultace s vývojáři zdravotnických technologií, abychom se mohli ujasnit a ověřit různá data, která dostáváme v rámci podání k společným klinickým testům. Nechceme však do hodnocení jako takového podnikatelské subjekty napřímo zapojovat. Musíme uh, se totiž ujistit o tom, že všechny subjekty eh, dostanou stejného zacházení a proto nechceme, aby se podnikatelské subjekty jako takové účastnily přípravy a koncipování těchto testů. Co se týče podkladů a toho, co by mělo být součástí podání, my máme za to, že by bylo nejlepší všechna relevantní data získat pro společné klinické testy, ale na druhou stranu nechceme požadovat data, která v tomto okamžiku předložení podání ještě ani neexistují. To může být případ eh, nových klinických studií, k tomu jsme slyšeli, že zaznívaly různé obavy ze strany podnikatelských subjektů v oblasti zdravotnických zařízení. Data však musí být naprosto přesná. To je podstatné. A pak ještě k tomu, co říkal pan Westfall. Já bych řekla, že hlas pacientů byl do veliké míry vyslyšen při vypracovávání návrhu předpokládáme, že pacienti se budou účastnit celého procesu, budou informováni a rovněž bude posílena dostupnost inovativních technologií v, v oblasti zdravotní péče. To byla otázka zdrojů a my máme za to, že když omezíme to, že vlastně rozšíříme zdroje. A transparentnost je pro nás velice důležitý prvek, což je nakonec jeden z důvodů, proč jsme tuto platformu informační zřídili. Co se týče hlasování, tak my jsme navrhovali eh, prostou většinu, to vidíte zde v návrhu, ale je třeba také zdůraznit, že předpokládáme a doufáme, že společné klinické posouzení bude vždycky předmětem schválení celé skupiny, že to bude kolektivní záležitost, jelikož se jedná o vědecké pojednání a je třeba se k věci stavět trochu inkluzivně. Tak eh, pan Dalton se ptal na povinnost předkládání zpráv. Zda by se mělo jednat o zprávy povinné opravdu politické debaty toto téma řešily. Řešili to sdělovací prostředky a zde je opravdu potřeba si ujasnit cíl a záměr článku 8. Co sledujeme tím, čemu říkáme povinné podání? My jsme si to představili tak, že na úrovni Evropské unie by měly být výsledky této práce využívány nejen na úrovni Evropské unie, ale i na úrovni národních států. A její postupy států se mohou lišit. Další věc je, že my nevidíme potřebu opakovat, co už se jednou odehrálo na úrovni společné akce. Proč to opakovat na úrovni národního státu? Na druhou stranu však chápeme, že může vyvstat potřeba doplnit obsahově podání při vyhodnocení výsledku a zde existuje i národní systém posuzování neklinických částí, kdy následující Mm, rozhodnutí je potřeba přijmout ohledně cenové politiky a náhrad a proplácení. Já bych navázala na dopadovou studii a důvodovou zprávu, ale řekně, řekněme, že my jsme se setkali s celou řadou rozdílnosti v národních úpravách. Pak jsme zjistili, že v této oblasti běží celá spousta duplicit, proto si myslíme, že článek 114 je tím právní, právním základem. Neměli bychom zapomínat na to, že podle článku 114 máme povinnost postarat se o vysokou míru ehm, zdravotní péče, což je další důležitý aspekt. Děkuji. Len děkuji vám mnohokrát a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12. června v poledne, ale budou pouze v angličtině a mm, zvažování k tomu došle, dojde na našem příštím zasedání 18. a 19. června a Ráda bych teď dala ještě slovo zpět zpravodaji. Děkuji velice krátce a chci poděkovat všem, kteří hovořili. Děkuji mnohokrát panu Daltonovi za jeho pozitivní stanovisko k mé práci a rád bych a za to, že připomněl, že konec konců, co chceme, je zabránit ne nenutnému zvojení. Víme, že některé národní parlamenty a rada vedou poměrně složité diskuse, takže jistě nebude snadné dospět k této legislativě před evropskými volbami, ale to všechno velice bude záležet na tom vyjednávání, ke kterému dojde ano závěrečném textu parlamentu. Paní Westphal chci také poděkovat za její návrhy. Samozřejmě pacienti jsou ti nejdůležitější v tomto tématu, už jsem to řekl. Pro pacienty největším ziskem bude přístup k inovacím a to nebude spožděné v mnoha členských státech a to se týká i mé země. Na druhé straně tyto dvě kategorie těch klíčových hráčů, tady máme na jedné straně regulátory, Eh, v oblasti zdravotnictví a samozřejmě také hodnocení zdravotnických technologií a na druhé straně samozřejmě společnosti, které mohou být buď nadnárodní společnosti nebo i malé a středně velké podniky, zejména co se týče zdravotnických potřeb a měla by být vytvořena určitá rovnováha mezi oběma těmito klíčovými hráči. Já velice dobře vím, jako bývalý předseda eh, Národního zdravotního systému a pojištění v Rumunsku, že někdy je velice eh, obtížné zahrnout všechny nové technologie do rozpočtu a vím, že celá řada obav souvisí právě s tímto tématem. Ale to je něco, co konec konců rozhodne každý členský stát. Tady diskutujeme jenom o té obecné metodologii e, byli konzultováni i pacienti, já jsem v kontaktu s organizacemi pacientů a zatím reakce, které jsem obdržel, bylo, že tyto organizace jsou otevřené tomuto návrhu, souhlasí s ním, protože si uvědomují, že tím pádem inovace by se dostala rychleji i k ním, k pacientům. A důležité je to, co teď také řekla Evropská komise. A sice, že i e, po té, co se bude pracovat v novém rozpočtu e, a na tomto programu budou samozřejmě konzultovány zúčastněné strany, jakož je organizace pacientů. Já jsem před několika lety byl e, odpovědný za třístranné vyjednávání týkající se klinických sporů a dospěli jsme k pokroku v této oblasti, čili i tady bychom mohli najít eh, možná v diskuzi řešení. Samozřejmě eh, významné by bylo dosáhnout zejména transparentnosti. To je významné pro všechny zúčastněné strany. Děkuji vám mnohokrát. Už jsem se zmínila o lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů, to znamená že můžeme uzavřít tento bod jednání. Teď budeme mít desetiminutovou krátkou přestávku a potom začneme hlasovat. So, we continue with... Takže budeme pokračovat v našem zasedání a sice zahájíme hlasování. Jako první bod k hlasování tady máme práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě a naším zpravodám je Denis de Jong. A než začneme s hlasováním, eh, ráda bych řekla, že paní Hebart eh, Eh, stáhla své pozměňovací návrhy 346 až 347, protože tady byla určitá nekompatibilita. To znamená, že teď začneme hlasovat nejprve 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 88 eh, pro, proti, zdržel se, eh, to bych ráda zkontrolovala, takže 88 elektronicky.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 <laughs> ano, rozpoznal jsem ten hlas. Can you, can you please, uh, maybe try to... Mohl byste se prosím pěkně pokusit eh, odebrat se k jinému hlasovacímu zařízení? A teď to funguje? You have to check the check. It doesn't like me, chairman. No, nevypadá to tak. No tak možná, že to bude ve vaší hlasovací kartičce. Jestli to nefunguje ani v jiném zařízení, no tak to bude vaše hlasovací kartička. That isn't working either. Is that not working either? Taky tam to nepracuje, nefunguje, pardon, ne? Okay, so we will continue the votes Dobře, tak budeme zatím pokračovat v hlasování. Takže tady to bylo schváleno, teď kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, 90 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. Takže 90, kontrola, prosím. Oh. Ah. Yeah. It's decided to work, Chairman. Thank you very much. No, tak zařízení se rozhodlo, že už bude fungovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Výborně, takže o jednoho navíc k hlasování ne, v pořádku. Kdeže to jsme, ptá se pan poslanec, u devadesátky. 9-0, thank you. 9-0, ano, děkuji. And it is rejected. Zamítnuto. 88 byla přijata o jeden hlas, říká paní předsedkyně. Once the result is announced, you, když už je prostě hlasování oznámeno, tak to nemůžeme zase vzít zpět. Já teda už se nemohu vracet k 88. Bohužel neslyšíme hlasy z pléna. He said so, he said so after the vote. Takže on to řekl až po hlasování. Kdyby to býval řekl před hlasováním, mohli jsme to zohlednit, ale bohužel bylo to řečeno až potom. 91. Kdo je pro? Who's against? Proti? Zdržel se? Přijato. 95 pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdržel se, přijato. 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99 pro, zkontrolovat, dobře, 98 elektronicky. We close vote. Končuji hlasování a to bylo zamítnuto. 99 pro, proti, zdržel se, kontrola. 99 elektronicky. We close the vote. Končujeme hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti. Zdržel se. Domnívám se, že to bylo přijato, ale přece jenom to raději zkontrolujeme. Takže kompromis 9 elektronicky. We close the vote. And it is... Ukončení hlasování přijato. And we go to compromise. A teď kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se přijato 1, 1, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato a kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 121 pro proti, zdržel se přijato. 127 pro, proti, zdržel se přijato. 128 pro, proti, zdržel se přijato. 130 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 132 pro, proti, zdržel se Přijato 133 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 13 kompromis pro, proti, zdržel se, přijato kompromis 14 pro, proti, zdržel se, tohle zkontrolujeme, kompromis 14, kontrola elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. 150 pro, proti, zdržel se. Mm, takřka nikoho nevidím. Eh, takže 150 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdržel se, přijato 152 pro, proti, zdržel se, přijato 10 pro. To odpadá, pardon. A to tež platí pro 154, takže jdeme rovnou ke 156 pro, proti zdržel se přijato. 155 pro, proti. Odpadá, ano, praví paní předsedkyně, odpadá. Pozměňovací návrh 155, takže teď jdeme ke kompromisu 15. Kompromis 15 pro, proti. Zdržel se, přijato. 166 pro, proti. Zdržel se, přijato. Ale zkontrolujeme to, protože je těžké vidět vaše ruce. Takže 166. Ukončuji hlasování. Přijato. 167 pro. Ne, opět také odpadá. 168 pro, proti, zdržel se přijato. 169 pro, proti, zdržel se přijato. 170 pro, proti, zdržel se Domnívám se, že to bylo přijato, ale raději elektronicky, prosím pěkně. Ukončuji hlasování a bylo to zamítnuto. A teď jdeme ke kompromisu 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 179 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo přijato a raději to zkontrolujeme. Kompromis 17, prosím, elektronicky. Close vote. Končuji hlasování. Adopted. De- přijato. Amendment 100 and... A teď 189 pro, proti, zdržel se, No, to je těžké, takže zase to zkontrolujeme 189, prosím. We close the vote. And it is re- Končuje hlasování, zamítnuto. Then we go to amendment one. A teď 190 pro, proti, zdržel se, schváleno, 191 pro, proti, zdržel se, přijato. 192 pro, proti, zdržel se přijato. 19, kompromis 19. Kompromis 18, omlouvá se paní předsedkyně pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se přijato. 209 pro, proti, Zdržel se, myslím si, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme 209, prosím. Ukončujeme hlasování. Takže zamítnuto. 210 pro, proti, zdržel se, přijato. 211 pro, proti, zdržel se, přijato. 213 pro, proti, zdržel se, přijato. 212 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 229 pro, proti, Zdržel se, myslím si, že to bylo přijato, raději to zkontrolujeme. Takže 229 kontrola elektronicky, prosím. We close vote. Končuji hlasování, zamítnuto. Amendment 230 in favor. 230 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 233 pro, proti, zdržel se, přijato 232 pro, proti, zdržel se, přijato 231 pro, proti, zdržel se, přijato 234 pro, proti, zdržel se, přijato 236 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijato. Potom tady máme některé zhodné pozměňovací návrhy. Máte seznam ve vašich volebních seznamech, začíná to 17 pro. Proti, zdržel se, přijato. A teď jdeme 247 pro, proti. E, paní předsedkyně se omlouvá, takže to odpadá, takže jdeme k 249, 249 pro, proti, zdržel se a to s kontrolemi. Takže 249 elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. 250 pro, proti, zdržel se, přijato. 251, 252 pro, proti. Nevidím EPP. Pro, takže 251 a 252 pro, proti. Zdržel se, přijato. 53, 54 pro, proti, zdržel se, přijato 255 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 257 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 256 pro, proti, zdržel se. Tohle zkontrolujeme. 256 elektronicky, prosím. We close vote. Končili hlasování a to bylo přijato. Potom jdeme 258 a 259 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 24 pro, proti, zdržel se, přijato, 267 pro, proti, zdržel se, přijato, 268 pro, odpadá, omlouvá se paní předsedkyně, takže teď jdeme ke 270. 270 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat dobře, takže kontrola 270. Ukončuji hlasování. To bylo zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se přijato. 276 pro, proti, zdržel se přijato. Další odpadá 278, 9 a 80 dohromady pro, proti, zdržel se přijato. 283 a 80, 282 pro, proti, zdržel se, přijato. Od další odpadá, takže 285 pro, proti, zdržel se, kontrola elektronicky, 285 elektronicky. Ukončuji hlasování. No, je to přijato. Pozměňovací návrh 286 pro. Proti. Zdržel se. Myslím si, že to je stejná většina, ale kontrola 286 přesto elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování. Je to přijato. 288 pro, proti zdržel se přijato. Chcete to zkontrolovat, takže kontrola 288. Ukončuji hlasování. To bylo zamítnuto. Potom pozměňovací návrh 287. Proti zdržel se přijato. A potom jdeme ke 291 pro schváleno. Kompromis 26, eh, kde pro, proti, eh, zdržel se schváleno. 292, kde pro, proti, zdržel se kontrola. 292 kontrola. Přijato. 299, kde pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to bude zamítnuto. A v tuto chvíli přicházíme k pozněcímu návrhu číslo 300, kde pro, proti, zdržel se. Kontrola. Kontrola pozněcí návrh číslo 300. Končím hlasování. 300 2 a 303, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 304, kdo je pro, to padá, 306, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 307, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 308, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 309, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 310, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. To padá. 313, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 315, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 316, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 317, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozněcí návrh 323, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozněcí návrh 324 pro, proti zdržel se přijato, 322 pro, proti zdržel se přijato, 325 pro, proti zdržel se přijato, 326 pro, proti zdržel se přijato, 327 pro, proti zdržel se přijato, 328 pro, proti zdržel se přijato, 329 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 330, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 332, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 333, a 334, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 335, pro, proti, zdržel se, přijato. 336, pro, proti, zdržel se, přijato a pozměňovací návrh Třista třicet osm pro, proti, zdržel se zamítnuto, 339 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 340 pro, proti, zdržel se přijato. 341 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 343 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 344 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 345, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 346 to bylo staženo, máte pravdu. 359, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato. 360, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato. 361 pro, proti, zdržel se. Přijato 362 pro, proti zdržel se. Přijato 363 pro, proti zdržel se přijato, 364 pro, proti, zdržel se, přijato, 365 pro, proti, zdržel se, přijato, 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 366, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 367, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 368, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 369, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 372, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 25, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 26, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 27, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 371, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 372, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 373, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Následně přecházíme k pozněcímu návrhu 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32, ten padá. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozněcí návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se při, zamítnuto. Kontrola. Kontrola pozněcí návrh číslo 50. Končím hlasování. Zamítnuto. A přecházíme k pozněcímu návrhu 61. Kdo je pro? Všichni našli pozněcí návrh 61. Prosím, kdo je pro? Proti? Stržel se? přijato. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se, přijato. 68, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 69, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. 70, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. 71, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7, kdo pro, proti, zdržel se, Přijato. Pozměňovací návrh 79, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 81 pro, proti, zdržel se. Přijato. 80 pro, proti, zdržel se. Přijato. 82, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola. Pozměňovací návrh číslo 82. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 86, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A poslední je konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato 29 pro, jeden mínus a jeden, jeden se zdržel. Gratulujeme Denisovi. Yes, can I refresh me before? Then the next file, it is... a... Uh, Další dokument je návrh stanoviska k uh, realizace infrastruktury alternativních paliv Evropské unii. Matthias van Miltenburg je zpravodajem a v prvé řadě kompromis 1, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 5, je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 2, pro, proti, zdržel se, nevidím SAD, Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozněcí návrh 15 pro, proti, zdržel se. Kontrola. 15. pozněcí návrh 15. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 18 pro, proti. Zdržel se. Já myslím, že toto bude asi zamítnuto. Kontrola, pozněcí návrh 18, zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozněcí návrh 24, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. A konečné hlasování elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, 1 mi, proti a dva se zdrželi. Děkuji. A dostáváme se k poslednímu dokumentu k hlasování a to je volný tok neosobních údajů v Evropské unii. Ještě než se dostaneme k hlasování, dovolte mi dvě oznámení. Já vám nejprve přečtu něco za Anna Mariu, která bohužel zmeškala letadlo. Ne úplně, že by zmeškala letadlo, já jsem to řekla špatně. Spíše došlo k ke spoždění dvouhodinovému a tak mě požádala, abych vám něco přečetla. Ráda by vám řekla, že jak eh, právní služba, tak komise nabídly možnost posouzení eh, kompromisního eh, návrhu 1, které, který je slučitelný s nařízením GDPR. Spravodaj si vyžádá klidně ještě další, pošad, další stanoviska, která by mohla být k dispozici už v tomto týdnu poukazuje rovněž na nutnost eh, rozpracovat dále tento legislativní předpis, který je naprosto prioritní pro všechny tři instituce. A Pascal Arimu by k tomu ještě také něco rád doplnil. Děkuji paní předsedkyně za Ana Mariu. Bych chtěl říci, že jí moc mrzí, že se nemůže účastnit hlasování a děkuji všem stínovým zpravodajům za přístup a za spolupráci. Děkuji i všem frakcím, které se účastnili našich zasedání. My jsme se shodli v rekordním čase na 34 pozměňovacích návrzích spolu, ve spolupráci se sekretariátem a právní službou. Ukázalo to, jak je schopen parlament reagovat rychle a jak vnímá tento materiál jako prioritní. V tuto chvíli se těší Ana Maria na zahájení jednání s bulharským předsednictvím. Děkuji. Děkuji. To, tolik tedy k oznámení. V tuto chvíli přejdeme k pozněcímu návrhu 135. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kontrola 135. Pozněcí návrh 135. Zah- eh, končím hlasování a je to zcela zjevně zamítnuto. Kompromis 1. Eh, pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozněcí návrh 200. 15, Najděte si 215. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto. 216, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola, 216, prosím, kontrola. Končím hlasování, zamítnuto. A pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 217, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozněcí návrh 14, po, 40 pro, proti, zdržel se přijato. 41 pro, proti, zdržel se já myslím, že zamítnu to, ale kontrola, kontrola, pozměňovací návrh číslo 41. Končím hlasování, zamítnuto 42, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 43, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato pozněcí návrh 55, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto pozněcí návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, myslím, ale kontrola pozněcího návrhu číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kdo, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 11, kompromis 85. Najděte si jej. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 17. Jelikož eh, o ostatním jsme hlasovali blokově, takže 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto. A pozměňovací návrh 12, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto pozměňovací návrh 123, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 133, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto a konečné hlasování. Elektronicky hlasujeme, prosím. Končím hlasování. A 28 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji a blahopřeji Aně Marii, která nás slyší z letadla. A v tuto chvíli budeme hlasovat o mandátu zahájit jednání i o mandátu budeme hlasovat elektronicky, prosím. Končím hlasování. I toto bylo schváleno. 28 pro, 3 proti. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem za hlasování. A v tuto chvíli bych chtěla oznámit, že příští jednání bude 18. června. Všem přeji příjemný večer.